později by mohla být vedena širší debata a mohla by být přijato širší usnesení. Dobře, takže ta situace je jasná. Návrhy Kohn, Bandit a Zimmer eh, jsou pro rozpravu nyní a rezoluci eh, této plenárce nyní tedy. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Prosím, zvedněte ruce. A teď prosím, bude proti? Kdo se zdržel? To byla většina, takže návrh je přijat. A nyní stanovím následující lhůty pro e, návrhy usnesení úterý 20 hodin návrhy a společné návrhy usnesení středa 12 hodin, pozměňovací návrhy k celkovému návrhu usnesení středa 13 hodin a hlasování bude ve 12 hodin ve čtvrtek. Tím je stanoven pořad jednání. Děkuji vám a nyní se dostáváme ke zprávě kolegy Cvěvky o uzná eh, nominování a výkon rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Slovo má pan už Cvivka na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, vážení kolegové, od začátku našich prací týkající se Um, změny směrnice o Dámy a pánové, Dámy a pánové, kdybyste prosím eh, tiše opustili tento sál, abyste vytvořili prostředí, kde bude možno projednávat zprávu kolegy z Zvěvky. Ehm, takže prosím, pane zpravodaji, začněte ještě jednou. Bardzo děkuji. Děkuji. Ještě jednou, pane předsedo. Dovolte, abych eh, hovořil o naší práci, o změně nařízení Brusel 1 a od začátku chci říci, že jsem si od eh, samého začátku uvědomil, jak je tato tematika složitá. Ta snaha zlepšit fungování tohoto nařízení, které je obecně považováno za dobře fungující nástroj, tak to je skutečně obtížný úkol. Tvrdě jsme na tom řadu měsíců pracovali, ale věřím, že ve všech oblastech víceméně kontroverzní jsme dosáhli dobrého kompromisu. Proběhla řada schůzek v kontextu neformálního trialogu během polského, dánského, kyperského předsednictví. Tím jsme se dostali k závěru a můžeme hovořit o dohodě v prvním čtení. Nejdůležitější prvkem byl eh, vyškrtnutí postupu exekla, vykonatel, doložky vykonatelnosti, což bylo v souladu s pozměňovacími návrhy, které navrhuji. Mělo to být zrušeno, aby se usnadnil ten eh, ta doba nutná pro eh, výkon mm, těch rozhodnutí. Současně budou zachovány včetni, všechny záruky pro žalovanou stranu, což se týká i klauzule o veřejné politice. Zavedení těchto řešení bylo možné díky větší míře důvěry právní systém členských států. Můžeme tomu přistupovat jako ke společnému úspěchu. Um, hovořili jsme o možnosti zlepšení aplikace, um, rozšíření aplikace toto nařízení na třeté strany a takzvaný zpětný efekt. Já jsem byl poměrně skeptický od samého začátku našich prací o těchto eh, rozsáhlých změnách v dokumentu Brusel 1 my jsme měli zavádět tuto mm, pravidla pro spotřebitelské dohody, což by znamenalo, že spotřebitel by mohl žalovat prodejce mimo Evropskou unii. Toto řešení se jevilo poměrně atraktivní pro všechny strany, i pro ty, kteří se domnívali, že by bylo předčasné pracovat s účastí třetích stran. My se domníváme, že to je dobrý přístup. Nyní ta revizní klauzule, která je tady zavedena, a to umožňuje se blíže podívat na skutečné fungování těch eh, rozhod- těchto rozhodnutí v příštích měsících a letech. Poměrně obtížné rozhodovat o rozhodčích smlouvách, rozhodčích dohodách. Parlament Mm, souhlasil, že nejsnazší by bylo zachovat status quo, totiž nechat rozhodčí eh, dohody mimo. Toto, bylo, toto se odrazilo v tom kompromisu, kterého jsme dosáhli, ponecháme status quo a vysvětlíme aplikaci těchto pravidel v bodech odůvodnění. Dále chci zdůraznit eh, význam přenesených pravomocí původním návrhu komise byl, byly přítomny, pak byly vyškrtnuty ze strany komise. Dánské předsednictví je vrátilo k naší spokojenosti. Dále je tam celá řada kontraverzních otázek týkající se volby soudu. Běru soudu a tady chci vyjádřit vděčnost kyperskému předsednictví, které Mm, této věci mm, prezentoval s konkrétní návrhy k těm bodům odůvodnění a doufám, že toto nařízení bude dostatečně konkrétní. Na závěr, pane předsedo, chci poděkovat všem zúčastněným stranám, především komisařce Redingové, všem předsednictvím a také kolegům stínovým zpravodajům v právním výboru, kteří E, všichni pracovali s cílem e, dokončit ty práce. Děkuji a nyní místo předsedkyně komise paní Redingová. Pane předsedo, já jsem velice ráda, že e, nařízení, reforma nařízení Brusel 1 se ocitla na vašem dnešním pořadu jednání. A jsem velice ráda, že zde máme velice oddané politiky, kteří se toho ujali a Eh, rozhodli se to posunout vpřed. Zejména eh, děkuji panu zpravodaji Svěvkovi, který odvedl vynikající práci v tomto výboru a také eh, všem zúčastněným předsednictvím, to znamená polskému, dánskému a kyperskému, které se chystají vše finalizovat na prosincovém summitu. Je to úspěch pro občany, pro firmy a také pro společný trh. A patří to k těm úspěchům, které vytvářejí evropskou oblast spravedlnosti. Ukazuje se, že spravedlnost může podporovat růst. My zde hovoříme o eh, půl miliardě spotřebitelů, ho hlavně malých a středních podnicích, eh, které se poněkud obávají využívat potenciálu společného trhu kvůli právním překážkám. 40 firem eh, by bylo ochotnějších eh, obchodovat přeshraničně, kdyby se zjednodušilo řešení sporů. A právě toto nyní činíme. Eh, snažíme se odstraňovat byrokratické překážky, eh, které způsobují více náklady a nejistotu pro firmy. A toto je součást našeho centrálního úsilí, úsilí vytvořit společný trh, který bude atraktivní také pro malé a střední podniky. Eh, hovoříme tedy o Bruselu 1. My přispíváme k tomu, co chceme, Eh, rušíme, jak řekl pan zpravodaj, doložku vykonatelnosti, což je vložka, která eh, v mnoha případech, ve většině případů dokonce není, eh, není nutná, ale způsobuje formality, které na jeden případ se eh, dají vyhodnotit částkou 2000 euro. Čili ročně nám to takto ošetří 47 milion eur. A de facto následujeme Spojené státy, to, co tam funguje už dlouhou dobu, podle článku 4 ústavy Eh, který uvádí princip, eh, který takzvaný full face and credit a tím, že zrušíme doložku vykonatelnosti, dostáváme se vlastně na stejnou úroveň. Dále je tady otázka volby soudu. Mnoho firm, eh, téměř 70% malých podniků a 90% velkých, eh, využívají v dohodách volbu soudního místa. A zde nyní zajišťujeme, že tato volba bude respektována a eh, že bude vyšší míra právní jistoty. No a pak zde máme externí aspekty Bruselu 1, v případě sporů se třetími zeměmi. Tady jsme provedli rozhodnutí ve prospěch těch slabších stran a sice tak, že všichni spotřebitelé a zaměstnanci budou mít přístup k evropským soudům bez ohledu na tom, kde skutečně přebývají nebo žijí. To je opravdu důležité pro naše občany. A dále je tady otázka eh, rozhodčích řízení. Já, pane Zvěvko, akceptuji kompromis, který myslím je krokem správným směrem. Závěrem, eh, pane předsedo, bych řekla, že jde o důležité kroky směrem ke skutečné evropské oblasti spravedlnosti a já bych chtěla poděkovat parlamentu za podporu a těším se že se podaří obhájit a já budu obhajovat v radě tento návrh a doufám, že to skončí úspěchem. Děkuji vám, paní komisařko, a nyní za výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti eh, paní Evelyn Regner. Děkuji, pane předsedo. Mm, Vážená paní komisařko, já chci nejprve po dvou letech vyjednávání, které máme za sedou, chci um, poděkovat především našemu trpělivému zpravodaji panu Cvěvkovi za jeho práci a také bohužel nepřítomnému předsed, kyperskému předsednictví, ale také dánskému a polskému, kteří e, velice konstruktivně na tomto tématu spolupracovali. Eh, revolucí sice ten výsledek není v rámci toho, co jsme mohli jako zákonodárce rozhodnout, ale je, jsou tam zlepšení pro spotřebitele, pro zeměstnance. Ehm, soudní příslušnost, uznání a výkon soudních rozhodnutí v rámci EU již před touto novou verzí bylo eh, dobře funkčním nařízením. A já chci zdůraznit některé pozitivní body, které především pro moji frakci SAD jsou důležité. Především jasná pravidla přístupu ke spravedlnosti a mm, prosazování práva pro jednotlivce což je důležité pro fungování mm, vnitřního trhu, jaké je celost. Eh, do, doložka vykonatelnosti její vyškrtnutí to bylo jádrem naší práce a nyní se nám to podařilo přes počáteční pochybnosti. Rozšíření na třetí země eh, ještě bylo minimálně v oblasti spotřebitelského práva individuálních eh, pracovních smluv, především k ochraně slabší strany, což je obzvláště důležité. Jednání o tomto nařízení doprovázejí zelenou knihu z roku 2009. Začalo to na začátku legislativního období a nová verze již existuje dva roky. A mně přijde zvláštní, že to komise předložila jako novou verzi. Nová verze by bylo zjednodušení, e, především pro nekontroverzní příklady, pro urychlení. Eh, toho, té procedury. Brusel 1 není kontroverzní téma, což vedlo k tomu, že ten postup není ani zjednodušený, ani kratší. Jediný důvod, proč volila komise tuto formu, je, že bylo omezit mm, legislativní pravomoce parlamentu, což eh, je z politického hlediska poněkud eh, nepokojivé. Um, ehm, komis, eh, proto by měla meziinstitucionální dohoda přepracována. Není možné, aby exekutiva, legislativ, exekutiva takto omezovala legislativu eh, když se navrhují hluboké změny nařízení. A to nejdůležitější na závěr. Na, pro budoucnost Bruselu 1 navrhuji jako autorku stanoviska výboru pro zaměstnanost um, zavést soudní instanci pro pracovně právní spory. Uh, aby nedocházelo k prodlev, příliš velkým prodlevám a byla, byla zajištěna koherence procesního eh, práva s mm, hmotným právem. Nyní eh, je důležité rozhodnout, jaké právo by se aplikovalo, v kterých otázkách. To souvisí s spory eh, a s právem vést tyto soudní spory. A komise Mm, by na toto měla dbát. My v Evropském parlamentu eh, na to dbát budeme. Děkuji. Paní eh, kolegyně, Chcete ten kartu pana Stojanova? Pan Stojanov, prosím. Eh, pane kolego? Paní Regner, vy jste několikrát řekla, že hovoříte uh, jako sociální demokratka vy jste prezentovala stanovisko své politické frakce, ale měla jste vyjadřovat stanovisko výboru pro zaměstnanost. Měla jste tři minuty a hovořila jste o ehm, stanovisku tohoto výboru jenom během posledních 30 sekund vašeho projektu. Můžete tedy odpovědět mně tak, abyste Paní Regner, máte slovo. Vážený pane Stojanov, um, já jsem to zmínila jenom jednou, alespoň co si vzpomínám, že jsem sociální demokratka, což je, ehm, považuji za velice dobré. Ano, ehm, Výbor pro zaměstnanost se zabývá především pra- pr- pracovně právní otázky a o tom jsem hovořila. Je, a v tomto jsem jeho stanovisko e, reprezentovala. Nyní se dostaneme k zástupcům jednotlivých frakcí. Jako první má slovo Balta, Baltasáre. Ano, děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, kolegyně, kolegové. V období, kdy hovořit o větší evropské integraci pro některé nostalgické nacionalisty zní jako provokace, se připravujeme hlasovat eh, o opravě nařízení, které je základem eh, obtížného, ale nutného procesu harmonizace a přiblížení národních právních systémů. Dovolte mi tedy, abych eh, poblahopřál kolegovi Zvěvkovi k jeho skvělé práci. Po dvou letech obtížných jednání se mu podařilo uzavřít proces revize důležitého nařízení pro evropské občany. Brusel 1 stanoví důležitá ustanovení, aby bylo zajištěno všem, že budou mít přístup ke spravedlnosti a rovné zacházení a budou kompetentní soudy v rámci Evropské unie stanoví společné normy v občanských a obchodních věcech a vyjasní, který soud je příslušný při nadnárodním sporu a navíc je zde také uznávání a výkon soudních rozhodnutí. Je nutno toto nařízení pozměnit abychom skutečně vytvořili evropský prostor spravedlnosti, který bude podporovat právní jistotu a předvídatelnost rozhodnutí. Tím se také usnadní nadnárodní nebo přeshraniční výměna a posílí se jednotný trh. Já jsem toho názoru, že postup směrem čím dál větší harmonizaci norem věcného práva musí být dělán opatrně a obezřetně, aby byla zajištěna právní jistota a aby se z znevýhodněné strany. Právě proto souhlasíme s přístupem zpravodaje ve prospěch spotřebitelů, kteří budou chráněni jako slabší strana. To je princip ochrany slabší strany, kdy ve sporu mezi podnikem a spotřebitelem si spotřebitel vždycky může vybrat obrátit se na, člensk, na soud ve svém členském státě. Stejně tak souhlasím s tím obezřetným přístupem kolegy z Věvky, pokud o zrušení doložky vykonatelnosti. Pokud by toto zrušení umožnilo ještě urychlit uznávání a výkon soudních rozhodnutí, tak si myslím, že je nutno ale zachovat také opatření na ochranu práv obviněných. Ti také mohou napadnout rozhodnutí soudu, pokud nebylo dodrženo právo na rovný proces a pokud bylo v rozporu s veřejným pořádkem členského státu. Ještě jednou tedy děkuji zpravodajovi i stínovým zpravodajům. Doufám, že dosáhneme širokého konsensu politického a interinstitucionálního, protože toto nařízení je základem pro soudní spolupráci a vyžaduje politickou rozhodnost, který je základem evropské integrace. Děkuji vám, pane kolego. E, nyní pan Masip Hidalgo. Děkuji, pane předsedo. Ti, kteří mají nějakou profesní zkušenost nebo uživatelskou zkušenost s justicí, která je pomalá a dělá chyby, tak určitě ti všichni ocení ten krok, který učiníme a zrušíme doložku vykonatelnosti. Budeme mít důvěru v soudní rozhodnutí jiných členských států. Tento krok znamená, že se rozhodneme pro větší jednotu a přiblížení soudních systémů členských států. A to je také důvod, eh, anebo snaha Evropského parlamentu. Já před osmi lety ve výboru Jury jsem začal debatovat se dvěmi, dvěma ministriněmi tehdy holandského předsednictví právě o tomto tématu, které dnes dospívá k úspěšnému konci. A já za to děkuji kolegovi Tadeušovi Zvěvkovi, samozřejmě také komisi a všem předsednictvím, která po sobě následovala. Od té doby především děkuji španělskému předsednictví Franciskovi Kamaňovi a Juanu Carlosovi Camposovi a Auroře Mechia. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, paní Lichtenberger. Herzlichen Dank. Äh, herzlichen... Děkuji vám. Děkuji především panu zpravodaji a také kolegyním a kolegům, s nimiž jsme po dva roky neustále systematicky se touto problematikou eh, zabývali. Často jsme byli zoufalí, neboť se ze strany rady opakovali stále a stále ty též překážky, ale nakonec se prosadila, prosadil důležitý poznatek, a sice, že přeshraniční eh, jednání si vyžadují pravidla, která budou pochopitelná, jasná a utvořená tak, aby slabší stranu hned od začátku neuváděli do neudržitelné situace. To znamená, že my jsme se tímto nařízením pokusili zlepšit přístup k právu tím, že bude srozumitelnější a jasnější. A tím se dostáváme k důležitému problému, a to je vzájemné uznávání. Domnívá se snad někdo, že 27 zde zastoupený členských zemí eh, se snad někdo nedomnívá, že by právě to moje právo nebylo to nejlepší. Eh, já myslím, že my se musíme učit spolupracovat a vzájemně uznávat rozhodnutí listiny a tak podobně. Eh, toto dosud bylo plno nedůvěry. Samozřejmě, že každý si ve svém vlastním právu našel k každému jednotlivému případu něco, nějaký aspekt, kde jeho vlastní právo to řeší lépe než právo někoho jiného. Ale e, toto nemůžeme brát za princip. Já myslím, že důležité je to, že jsme posílili tu slabší stranu a myslím, že důležité je to, že spotřebitelé, kteří nakupují za hranicemi, nyní mají nové možnosti rychleji, lépe a přehledněji se dovolat svého práva. Také děkuji za revizní eh, ustanovení. My se zaměříme na to, zda tato otázka se dá nějak dále rozpracovat, ale to je, jak už bylo řečeno, v tom revizním ustanovení. Já si myslím, že to, co dnes představujeme a co by mělo být schváleno, je důležitý krok, ale rozhodně ne poslední. Ale tento krok nám zajisté pomůže a občanům dá větší povědomí o tom, jaké možnosti jim dává Evropská unie. Ano, děkuji vám, paní kolegyně. Nyní pan Jaroslav Paška. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážená paní komisařko. I když si velmi vážím úsilí komise vytvořit v Evropské unii korektní mechanismy řešení přeshraničních sporů v občanských i obchodních věcech, myslím si, že předložený návrh neposouvá řešení této problematiky správným směrem. Právní systémy členských států po staletí procházely vlastním vývojem. A ve vazbě na civilizačně kulturní tradice se rozdílně utvářela také aplikace psaného práva v různých státech. Zkušenosti z rozhodnutí soudu, například ve Španělsku, které chtěli odebrat na Slovensku žijící dítě jeho matce, anebo vytvoření, nebo ty rozhodnutí eh, soudu z Velké Británie, který vytvořil trochu podivnou praktiku odnímání dětí těm rodinám, které přišly za prací do Velké Británie, nám ukazuje, že v Evropské unii jsou každodenní realitou snahy ochránit eh, práva vlastních eh, státních příslušníků. Rušení ochranných mechanismů, jako například právo napadnout výkon nebo uznání rozsudku z důvodu nesoučinnosti nebo neslučitelnosti s právním řádem státu, kde se má ten rozsudek uznat nebo vykonat, považuji za odtržené od reálného života. Pokud máme různé posuzování právních otázek v různých státech EU, nemůžeme jen tak přenášet rozsudky členských států z jedné země do druhé. Subjekt, vůči němuž byl v zahraničí vydaný rozsudek, musí mít přece právo, aby výkon tohoto rozsudku posoudil také z hlediska práva jeho země, ve které žije nebo působí. Děkuji za pozornost. Eh, Přijmete prosím modrou kartu. Yes, Mr. Takže pane Zvěvko, máte slovo. Eh, bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane kolego Paško, nedomníváte se, že by možná mělo lepší smysl a že by bylo také praktičtější a možná také účinnější, kdyby vaše politická skupina se zapojila do práce, práce eh, na této zprávě Brusel 1. A možná, že by to bylo lepší, než kdybyste potom na plenárních eh, zasedáních eh, vyslavovali jakési politické přesvědčení, které s naší práci toho nemá mnoho společného. Pane kolego? Děkuji vám, ale já osobně nepůsobím v vašem výboru, já jsem z výboru ITRE a na této práci jsem se tady nemohl podílet, nicméně velice rád si s vámi vyměním zkušenosti a bude tady akceptovat mé názory, pak samozřejmě můžeme v budoucnu spolupracovat. Danke, das Wort. Děkuji a nyní dostává slovo pan Ina. Pane předsedo, Evropský právní prostor funguje na úkor um, občanů a podniků, ale je užitečný pro velké podniky a pro ty spoluobčany, které mají peníze na to, aby se zaplatili zástupy advokátů. Svědčí o tom také francouzsko-španělská aféra Martin. To je ostuda pro Evropskou unii. Ten text, který se zde prezentuje, rozhodně nezlepšuje věci. Navíc ještě se zhorší ten rozpor a tak rozsudek vyslovený v členském státu se stane vykonatelným bez jakékoliv přechodné procedury v jiném členském státu. Není možno napadnout rozsudek členského státu kvůli tomu, že je zjevně neslučitelný s právním řádem členského státu, kde má být ten rozsudek vykonán. To je opravdu krok zpět. Vůbec se zde nepře zkoumává kompetence těch vyslovujících soudů. Takže to by byla justice, která bude fungovat jako automat. Já rozhodně nemohu podpořit tento text. Především po té kauze Oro Marten, kterou jsem zde zmínil. Je to autoritářství evropských institucí a přecházíme od liberální Evropy k ortoliberální Evropě. Danke vielmals. Als letzter Sprecher. Děkuji jako poslední za eh, frakce. Pan Stojanov má slovo. Já navážu na to, co řekl pan Zvěvka. Já kladu tuto otázku. Pokud toto nařízení funguje tak dobře, musíme to teď reformovat. A já jsem dospěl k následujícímu závěru na základě toho, co řekla paní Reding. Nejprve, co se týče volby soudu, paní Redingová řekla, že 90 Procent těchto těch případů týká velkých firm, tak tam je dohoda o e, volbě soudu. Um, tam je vnucen té slabší straně soud, který, e, e, o kterém si silnější strana myslí, že je výhodnější pro ní. Ehm, zase ty malé, malé firmy z toho nemají prospěch. Paní Redingová řekla, že se tímto dostáváme k pří, případu, jako je ve Spojených státech, větší federalismus. Já jsem pro Evropu národů a souhlasím s tím, co řekl pan Paška této věci. Tato federalizace Evropy pro mě je nepřijatelná. Děkuji. Um, máme tady přihlášené tři kolegy. Jako první má slovo paní Angelili. Děkuji, pane předsedo. Paní místo předsedkyně Redingová, já děkuji zpravodaji za završení této dlouhé debaty, jejímž výsledkem je konečně dohoda s radou která plně odráží stanovisko parlamentu. počínaje zrušením doložky vykonatelnosti bez výjimek. Doložka vykonatelnosti to je velmi důležitý krok, protože když se zruší doložka vykonatelnosti, tak se tím zruší mezikrok, který Navíc už se stal formalitou, jak ukázala praxe. A zkrátí se tak eh, řešení přeshraničních eh, sporů a zlevní se toto řešení sporů. Samozřejmě bude také zajištěna větší ochrana občanů, kteří se budou moci obrátit eh, na soud svého členského státu ve sporech proti podnikům, jejichž aktivita se odehrává také ve třetích zemích. Budou také existovat lepší dohody, pokud jde o volbu příslušného soudu a zabrání se tím nekalým postupům. Jedná se o důležitý pokrok, kterým se ještě více zjednoduší volný pohyb rozhodnutí, soudních rozhodnutí a především se zaručí také lepší přístup ke spravedlnosti, menší byrokracie, eh, bude se šetřit, a to jak časem, tak penězi, budou jistá a srozumitelnější pravidla. Myslím si, že v čase krize rodiny podniků určitě ocení toto zjednodušení a odstranění byrokracie. Děkuji. Danke, Frau Kollegin. Děkuji, paní kolego. Paní Flašíková Beňová, Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Postupné vytvoření skutečného prostoru spravedlnosti musíme v oblasti justiční spolupráce přijímat opatření, která mají přeshraniční důsledky. Některé odlišnosti vnitrostátních právních norm, které upravují soudní pravomoc a uznávání rozsudků, tomu však stále brání. Byly tady zmiňované příklady od nás ze Slovenska nebo z jiných zemí a právě proto, aby se tyto věci nestávaly, potřebujeme ustanovení, která budou harmonizovat normy konfliktu pravomocí v občanských a obchodních věcech v zájmu zabezpečení rychlého a jednoduchého uznávání a výkonu rozsudku vydaných v některém členském státě. Pro občany Evropské unie a evropské podniky je proto mimořádně důležité nařízení Brusel 1, i když se uplatňuje v částečně uspokojivé míře, některé jeho ustanovení je třeba novelizovat. Podporuji například zrušení doložky vykonatelnosti, protože cílem je zjednodušit volný pohyb rozsudků a přístup ke spravedlnosti pro občany. Nařízení musíme celkově zlepšit tak, abychom zajistili předvídatelnost a vysokou míru právní jistoty. V každém případě musí být naší prioritou ochrana slabší strany, právo na spravedlivé soudní jednání a jasný odkaz na chartu základních práv Evropské unie. Děkuji kolegové. Děkuji, paní Tykal. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Evropský prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti usnadňuje přístup ke spravedlnosti především díky vzájemnému uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Aby se ještě rozšířil a prohloubil tento prostor, musí Evropská unie přijmout rozhodnutí v soudní oblasti, která budou mít přeshraniční dopad, aby se upevnil vnitřní trh. Vzájemná důvěra ve fungování justice v Evropské unii je principem, podle něhož soudní rozhodnutí přijata v jednom členském státě budou uznána všude jinde bez jakýchkoliv mezikroků. Tím se zkrátí a zlevní celé jednání. Pokud jde o spotřebitele a zaměstnance, tak eh, určité normy pro soudní příslušnost tohoto nařízení musí platit bez ohledu na sídlo žalované strany. Pokud jde o ustanovení, které se týkají zaměstnanců, zdůrazňujeme důležitost článku 19 a 20, eh, především pokud jde o zaměstnance, který eh, nemá bydliště na území členského státu, ale eh, má právo na spravedlivý proces v členském státu EU. Pokud jde o pracovní smlouvy a ochranu spotřebitelů, tak tam poškozená strana musí být chráněna, musí mít co nejpříznivější podmínky. Děkuji, pane předsedo, a rád bych také, ráda bych také poděkovala eh, za zmínku o listině základní práva svobod. Kdo se nehlásí v rámci Catch the Ant, takže spontánně chce si někdo vzít slovo. Pokud ne, tak paní komisařko, máte slovo. Hm, pane předsedo, tento návrh je skutečně hm, významnou reformou a mm, parlament a všechny instituce by na něho měly být pyšný. Umožní nám stavět mosty mezi různými justičními systémy v členských státech. Domnívám se, že je to důležitým krok, i když ne všechno bylo odsouhlaseno, například arbitráž nebo hmm, judikatura týkající se um, obchodních věcí a podobně. Ale na, další kroky budou následovat a já chci poděkovat těm kolegům, kteří zdůraznili, jak dlouho ty diskuse již probíhají na toto téma. a e, že nebylo možné udělat, dostat se dopředu bez Lisabonské smlouvy, která nám umožnila skutečně podniknout ty potřebné kroky pro budování ehm, pro dosažení toho, aby soudy ve všech členských zemích byly brány vážně. Takže mm, vkládáme důvěru ve vzájemné ustanovení soudních rozhodnutí. To znamená, že uznáváme a implementujeme rozhodnutí vnitrostátních soudů s tím, že zajištěno, aby byly implementovány, vykonány v jiných eh, zemích jako ve své domácí domovské zemi. O to jde u vzájemného uznánování a to potřebujeme, pokud chceme svobodu pohybu nejenom zboží a služeb, ale také občanů a soudních rozhodnutí. Tento projekt, který jste dali na stůl, dámy a pánové, prospěje občanům a podnikům. A historicky to bude jedním z těch důležitých kroků směrem k eh, společnému kontinentu justice. Děkuji, paní místo předsedkyně, a na závěr na minutu a půl má slovo ještě pan zpravodaj. Děkuji. Ehm, pane předsedo, já chci poděkovat kolegům za diskusy a za to, že jste se s námi podělili o své názory. Já plně souhlasím s tím, co řekla komisařka Redingová. Před dvěma lety jsme na tomto dokumentu začali pracovat a my všichni v komisi, v radě, v parlamentu jsme měli eh, určitou vizi, jak by ty práce měly pokračovat. A teď mohu říct, že jsem si zcela jist, že jsme nezničili dobře fungující právní nástroj, že jsme zlepšili jeho fungování. A také chci říci, že oblast um, právní kultury evropské tím byla posílena. Občané, zaměstnanci, majitelé firem dostanou nástroj, který jim umožní lépe fungovat na společném trhu. Jsem přesvědčen, že parlament přijme tento dokument a netrpělivě budu čekat eh, na jeho přijetí radou, abychom mohli říct, že jsme odvedli dobrou práci. Takže ještě jednou děkuji všem. Eh, děkuji, pane zpravodaji. Tím mm, končím rozpravu a hlasování proběhne zítra ve 12 hodin. Tím se dostávám k dalšímu bodu programu a to se týká uml- otázky k